Dobré dopoledne. Prosím, posaďte se, abychom mohli začít naše dopolední jednání a než začneme, tak předám tlum, mm, mikrofon k tlumočníkům, protože nám chtějí něco říci, takže vás prosím, abyste se nasadili sluchátka a, a abyste zmáčkli nějaký kanál. Tlumočníci vás informují, že již 17 dní probíhá protestní akce, přesto vedení stále nereagovalo. Proto nebude zajištěno tlumočení po půl jedné, tedy po překročení plánovaného konce této schůze. Thank you for your announcement. Děkujeme za toto ohlášení. Prvním bodem našeho dnešního programu je Konference OSN o změně klimatu, klimatu pořádaná v roce 2008, takzvaná konference stran COP, která se bude konat eh, v prosinci v polských Katovicích. Máme tu celou řadu spoluzpravodajů. A já jim tady předám slovo. Dobře. Nejprve tedy promluvím slovo, eh, já sama a potom předám slovo dál. Jelikož pařížská dohoda byla podepsána a ratifikována bezprecedentním tempem, největší výzvou, které v tuto chvíli čelíme, je provádění národních závazků a pokračování dál stejným tempem. My jsme v minulých měsících prokázali to, že jsme tedy od, e, od, že souhlasíme s tou dohodou, pokud jde o klimatický balíček a Evropský parlament také pracoval na balíčku pro čistou energii. Navzdory pozitivnímu vývoji e, zatím ty cíle ne, zabrání tomu, aby bylo klima negativním způsobem ovlivněno. A proto tedy eh, letos na podzim komise předloží cestovní mapu do roku 2050. Eh, tam budou tedy stanoveny národní cíle do roku 2020 v souladu s dialogem Talanoa který probíhá v průběhu celého roku. Kromě vnitřních eh, akcí v rámci EU vyzýváme i ostatní sektory, aby přispěli k těmto snahám, především letectví, námořní dopravu, protože toho můžeme učinit e, mnoho i externě. Měli bychom pokračovat e, v podpoře e, klimatického financování, měli bychom se soustředit na klimatickou diplomaci. měli bychom se zaměřit také na roli nestátních aktérů a aktérů na místní a e, regionální úrovni. To všechno jsou velmi důležité body, které jsme zdůraznili ve e, společném návrhu usnesení. Já doufám, že kolegové k tomu doplní ještě další body. A my jako Evropský parlament bychom tedy měli účastnit eh, těch jednání v Katovicích a já bych tedy ráda předala slovo dalším kolegům, nejprve Petru Lízemu. Ano, děkuji paní předsedkyně a děkuji také všem, kteří se podíleli na vypracování návrhu stanoviska. Podobně jako v minulých letech doufám, že se ten návrh stanoviska setká s širokou podporou v plénu, což bude významný signál pro naše partnery v jednání. Myslím si, že tady máme jeden velký problém, o kterém hovořila již samotná paní předsedkyně. Paříž byl velkým úspěchem, ale příspěvky jednotlivých partnerů příspěvky k té pařížské dohody, to znamená ty závazky, eh, které eh, tu jsou, nedosahují, nebo nestačí k tomu, abychom eh, zabránili většímu oteplování planety než e, o 2 stupně Celsia. Proto jsem velmi skeptický, když se hovoří o stupni a půl, protože si myslím, že jediné, co z toho může vzniknout, je všeobecná frustrace a ochrana klimatu by ztratila na dynamice, proto bych byl raději, kdybychom se drželi dvou stupňů. Já jsem tedy septal všech partnerů nebo různých partnerů z různých částí světa, jak to vypadá eh, se s ochotou jít za závazky z Paříže, ale bohužel většina partnerů vůbec nevěděla, o čem hovořím, Všichni se soustředí na závazky přijaté v Paříži a my, když eh, jako parlament hovoříme o tom, že bychom měli jít ještě dál, tak eh, jsme zřejmě jediní. Eh, nikdo jiný na světě o tom nepřemýšlí a proto bych se rád zeptal komise, jestli má snad nějaké informace o tom, že jiné části světa také přemýšlí o tom, že by šli ještě dál za ty závazky z, Katovi, z Paříže. Pardon. A my jsme tedy v minulých týdnech hovořili o energetické účinnosti, o energetickém označování, zjistili jsme, že je tu trochu prostor, že můžeme jít na 40%, pokud najdeme partnery, kteří eh, tam kteří se v tom budou angažovat také. Potom bychom byli ochotni diskutovat i o tom dvoustupňovém cíli, ale zatím ty partnery zkrátka nemáme. A nyní mi dovolte malou poznámku k samotnému Eh, návrhu usnesení v bodě 2, to znamená na relativně prominentním místě, velmi intenzivně hovoříme o změně v Arktidě já nevím, jestli je dobré začínat právě takovýmhle bodem. Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom to trochu zkrátili a kdybychom tu, to usnesení na počátku koncipovali více politicky, tak abychom úvodem dali tedy jasně najevo, o co nám tedy politicky půjde na té další konferenci stran. A poslední věc, Opět je tu vyzdvižená úloha dopravy. Jsem velmi rád, že byla vyslyšena prozba EPP hovořící o tom, že v oblasti dopravy emise neklesají. Zmíněno je i letectví. V minulých letech to opět byla důležitá diskuze vedená v ICAO a já bych tady rád apeloval na komisi, ale také na radu v tom smyslu, abychom dali jasně najevo, Eh, čím to je, že ty návrhy jsou nyní ještě méně ambiciozní než doposud, protože to je pro nás naprosto nepřijatelné. A my tedy eh, v každém případě budeme trvat na tom, že ETS v rámci EU musí tedy zůstat. A já prosím zástupce komise a rady, já vůbec nevím, jestli rada je přítomná, ale uh, můžeme jí to vyřídit. Rada by tedy měla vědět, že my nepřijmeme to, aby se eh, systém ETS jakýmkoliv způsobem obětoval. Děkuji. Děkuji, pane Líze, a nyní má slovo pan Leinen. Děkuji, paní předsedkyně. Konferenci, konference stran je takovou za, zátěžovou zkouškou pro konkurenceschopnost eh, celosvětového společenství. My jsme tedy podepsali pařížskou dohodu a nyní jde o to, abychom ta pravidla udrželi a dodrželi. A to se nám zkrátka v Paříži musí podařit. I já mám pocit, že jsme zatím nahony vzdáleni tomu, stup, tomu cíli eh, dvou stupňů Celzia a proto si myslím, že dvě, dva stupně jsou povinnost a 1,5 stupně je cíl. Takto je to také stanoveno v tom eh, návrhu stanoviska. Máme tedy povinnost se držet dvou stupňů Celsia, nedostat se výš a všichni víme, že dosáhnout toho cíle 1,5 stupně to eh, bude velký problém. Já si myslím, že zmíněný Arktidy není špatné. Je to takový dobrý příklad. V bodě číslo dvě je řečeno, že teplota na Arktidě nebo v Arktidě stoupá dva, dvojnásobným tempem ve srovnání s ostatními státy svět, eh, částmi světa. A pokud roztaje Arktida, tak to bude mít dopad pro nás, pro všechny. My jsme včera schválili zprávu o klimatické diplomacii a právě ta by se měla stát nástrojem pro EU, aby tedy e, vytvářela koalice s jinými světovými partnery. Spojené státy toho zatím nejsou účastny. Doufejme, že se jednoho dne vrátí. E, včera tedy Eh, nebo včera ještě platilo usnesení, že mají být děleny rodiny v eh, amerických věznicích. Dneska to zase odvolali, to znamená, že tam se to vyvíjí velmi nepředvídatelně, ale eh, nyní tedy je tu Eh, takové trio EU, Kanada, Čína, možná, eh, že by komise mohla říci, co tedy ta jednání, která se konají dneska a zítra, mohou přinést ohledem na konferenci v Katovicích. Eh, musíme si také uvědomit, že vládní úroveň nestačí, že potřebujeme také nevládní organizace, ekonomickou sféru, to znamená jednotlivé podniky, občanskou společnost, nevládní organizace, místní a regionální orgány musíme do toho zahrnout i další oblasti, to znamená obchodní politiku, rozvojovou politiku. Zítra SVČ organizuje schůzku o souvislosti mezi klimatickými změnami a e, krizemi a válkami ke kterým na celém světě dochází. To znamená, že se domnívám, že Evropská unie by měla sehrávat aktivnější roli, pokud jde o prevenci konfliktu. Už jsme naznačili, že bychom si přáli dlouhodobou strategii, protože klimatická strategie musí být jednoznačně zaměřena do budoucna. A musí to být takové vodítko pro vědu a pro ekonomiku. Eh, v Berlíně před pár dny eh, šlo o to, jak zvládnout tu sociální transformaci, protože my nechceme, aby nějaké regiony tím byly mm, zasaženy eh, nad míru. Hovořili jsme o e, regionech, které závisí na automobilové průmyslu a tak dále. Já si myslím, že v rámci strukturálních fondů tady budeme potřebovat mnohem více finančních prostředků, abychom tedy zvládli tento proces transformace jak z ekologického, tak ze sociálního hlediska. To znamená, že my tedy předložíme několik pozměňovacích návrhů, které půjdou právě tímto směrem. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Gebrandy. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím s tím, co řekli jak Petr, tak jo, ale přesto mi dovolte, abych zdůraznil jednu věc. Poměrně často tady hovoříme o pařížských cílech. Ale já to vidím jinak. Já si myslím, že ty dva stupně Celzia, ten limit dvou stupňů, eh, je hranice, kterou nepřed, kročíme. A čím více od ní budeme vzdáleni, tím lépe, tím menší budou důsledky klimatických změn. To znamená, že čím blíže budeme jednomu stupni a půl nárůstu teploty, tím lépe. Já si tedy nemyslím, že by lidé mohli ztrátit víru, pokud bychom se soustředili na 1,5 stupně, pokud bychom to příliš zdůrazňovali. Já si myslím, že to naopak lidem umožní nebo usnadní si lépe uvědomit, jak naléhavé to celé je, jak naléhavý ten boj proti klimatickým změnám je, protože čas, který máme na 1,5 eh, stupně, je velmi omezený už v tuto chvíli. A druhá věc, kterou chci říci, Jelikož se nám podařilo dokončit zásadní energetická jednání s radou během tohoto týdne a pan komisař Kaněte také řekl, že tedy v tuto eh, chvíli můžeme NDC navýšit na 45% na místo 40%. Já si myslím, že to je velmi pozitivní signál, díky němuž Evropa ukáže zbytku světa, že již před zveřejněním zprávy IPPC jsme ochotni navýšit náš vlastní příspěvek k pařížským dohodám. Já si myslím, že to je důležitá věc, ale zároveň jsem velmi zklamán všeobecným přístupem členských států. A to ve všech těch jednáních, ať už se to týká ETS, nařízení o klimatických akcích nebo energetiky. Mám pocit, že přístup členských států je nadmíru minimalistický, protože ono v podstatě nejde o to, abychom řešili klimatické změny, abychom se o to zasadili. Všeobecný postoj nebo přístup je ten, že členské státy se snaží dělat to minimum, co se po nich chce, k čemu jsou zavázány. A to vede k tomu, že ty cíle stále nejsou dostatečně ambiciozní, ale vede to také k tomu, že tady není dostatečně závazný právní systém a to je závažný problém. Zdá se, že členské státy nejsou ochotny se zavázat k jakémukoliv eh, závazku, který by byl právně závazný na evropské úrovni. A to už vůbec nemluvím o národních závazcích byť tady doposud to tady probíhalo poměrně efektivním způsobem. To znamená, že to je komentář k mé, z mé strany. A nyní ještě poslední věc, paní předsedkyně. Strategie do roku 2050 je velmi důležitá a opět tedy vyzýváme členské státy, aby to nebrali za něco bezvýznamného. A to znamená, že my tedy požadujeme nulové emise v roce 2050 a chtěli bychom, aby po roce 2050 byly ty emise dokonce negativní a já doufám, že členské státy se k tomu zavážou, protože to nebylo eh, součástí té energetické zprávy. A doufám, že tedy členské státy se také zavážou, pokud jde o financování, mezinárodní financování. My stále ještě nemáme mezinárodní systém, eh, díky němuž by byly poukazovány finanční prostředky do těch klimatických fondů. A pokud chceme přesvědčit zbytek světa, že mají následovat náš příklad, eh, a pokud tak mají učinit i rozvojové země, tak musíme prokázat větší Eh, angažma mm, v těch finančních příspěvcích. Děkuji a nyní má slovo pan Eichhout. Uh, Děkuji. Především chci poděkovat všem zpravodajům usnesení za tento návrh. Je to, myslím, dobrý základ pro pozdější diskuzi i na plenárce, protože všichni víme, že COP24 v Katovicích bude klíčová. Je to rok přeskumu předtím, než Paříž skutečně začne. Je to také příležitost, kdy se eh, mezinárodní subjekty rozhodly, jak si rozhodnout eh, a reagovat na zprávu panelu IPCC mm, do října. A, takže to bude klíčová kop a je třeba, aby Evropa už přišla připravená, lépe připravená, to taky vyplývá z duchu to usnesení. Já bych rád také využil příležitosti, abych položil pár otázek komisi. Je to klíčové i pro eh, ten časový plán procesu, který očekáváme v druhé polovině tohoto roku, je naplánována řada schůzí, takže mě by zajímalo, kolik ním, jak myslíte, že Evropa navýší svoje vlastní NDC, protože komisař Kněd říkal, že bychom mohli jít až na 45. Bude to oficiálně na, navrženo, nebo to je jenom tak prohlášení pro veřejnost a nebude oficiální návrh? Víme, že je schůze v Bangkoku začátkem října, tam bude vypuštěno 1,5 stupně a Petr Líze tam hovoříme o hranici, abychom zůstali hluboko pod dvěma stupni, pokud možno pod 1,5 stupněm, to je Paříž, ale to není o tom, že by se to už nemělo zmiňovat. To je v pařížské umluvě a to jsme ratifikovali, čili to je to, co musíme udělat, tedy zůstat hluboko pod dvěma stupni a pokud možno i pod 1,5 stupněm. A zpráva IPCC v říjnu ukáže taky, že dopad klimatických velkých změn má eh, rozdíl, má smysl, jak si ten rozdíl mezi dvěma stupni a jeden a půl stupněm eh, to znamená, že celá řada ekosystémů bude daleko více postižená v případě dvou stupňů než 1,5 stupně. Takže otázka na komisi je, jaká bude ta reakce. Jak, já vím, že komise plánuje eh, cestovní mapu do roku 2050 na, na listopad a určitě to bude souviset s tím cílem 1,5 stupně a co to bude znamenat pro vyšší ambice EU, protože víme, že některé členské země už o to žádají. Nizozemsko žádá eh, snížení o 50% do roku 2050. Merklova a Macron Eh, udělali společné prohlášení, hovořili o eurozóně a uprchlících, ale taky řekli, že chtějí, aby Evropa eh, zvýšila své ambice na COP24. Takže jak chce eh, komise zajistit, že skutečně dosáhneme takového pokroku? takže se těším na odpověď komise, jak oni vidí ten nadcházející půlrok, který bude vrcholit v Katovicích. A konečně letectví víme, jak tady teď mluvíme, že probíhá diskuse o implementaci kursie a je tu velké téma ohledně toho, zda EU může si zachovat svoje ETS. Co plánuje EU, eh, co plánuje komise Eh, a eh, jestliže členské státy eh, budou vznášet výhrady, pokud bude kursia přijatá, bude to ten celosvětový systém a to se bude týkat mezinárodních letů, což by se pak týkalo i letů uvnitř EU a já doufám, že nikdy nikdo neakceptuje že členské státy jasně toto eh, jak si mm, prosadí. Eh. Děkuji za téma kursia také eh, a pak máme Pak máme další spoluspravodaje na seznamu, takže teď otevřu diskusi. Paní Konečná. Uh, Děkuji. Já budu hovořit za našeho stínového zpravodaje, eh, takže já to přečtu za ní. Návrh usnesení ke COP24 uznává výsledky COP22 a 23 a očekává, že výsledek eh, dialogu do roku, pro rok 2018 se projeví na COP24. Je to globální eh, výsledek konstruktivního dialogu vlád, občanské společnosti, nevládních organizací, podniků, a dalších. Ale hlavní problém je, že moc energetických korporací je určujícím faktorem v jednáních a proto nepokročíme proti, eh, v boji proti klimatickým změnám. Během COP24 je třeba zdůrazňovat Um, roli člověka při klimatických změnách. Plán byl přijat, ale dohodnutý plán neuznává uh, roli um, obránců půdy, místních uh, žen a podobně. A důležité je Eh, role eh, žen při ochraně eh, prostředí je zásadní. Situace vyvolává politické protesty, které organizují zástupci různých organizací v Latinské Americe, Africe, Středním východě a v Asii. Na poslední kopu zástupci životního prostředí a o, byli velmi málo početní to ukazuje, že problém je systémový, potřebujeme obecnou změnu našeho ekonomického systému a způsobu života. Během COP23 Evropská dohoda o emisích byla e, naplánovaná do roku 2020 hned poté, co to ratifikovalo Spojené království a Polsko dohodu z Doha a e, stanovilo druhé období Kyotského protokolu pro období 2017 až 2020 a e, snížení emisí o 20 do roku 2019. Ale to bylo minimum. My potřebujeme daleko ambicioznější cíle, ale EU všechno odkládá na další rok. Tam, kde jsme op- se opakovali stále stejné Ehm, scénáře budou se opakovat i v Katovicích. Nemůžeme zapomenout, že summit má bojovat proti klimatickým změnám a ehm, potřebujeme, aby lidé i doma a denně bojovali za eh, potravinovou suverenitu proti hladu a za eh, sociální spravedlnost města jsou klíčová. Města jako Madrid nebo Barcelona eh, jsou eh, v avantgardě boje proti klimatickým změnám. Měli bychom se inspirovat příkladem těchto měst v COP24. A tato města by se měla podílet na rozhodování, jdou eh, daleko před svými státy v svých opatřeních nikdo nemůže bojovat proti klimatickým změnám a činit sliby, když současně se snaží ehm, ehm, podkopávat dohody, které e, míří k potravinové suverenitě a podobně. EU by měla jednat poctivě v tomto směru a konečně si myslím, že byl přijat první pozitivní krok včera ráno přijetím společného usnesení s AFETem a děkujeme všem, kteří se na těchto dokumentech podíleli, protože je to, myslím, pro nás velice důležité a pro naši budoucí práci. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Andre Kuprovi, který je zpravodajem z výboru regionu na téma COP24. Prosím, pane Kupre. Děkuji. Členov výboru Envy. Děkuji za tuto příležitost prezentovat stanovisko výboru regionu. Vítáme návrh usnesení ke COP24 jako jeden z přijatých dokumentů pro EU měst a e, e, států, kdy jsou zdůrazn, je zdůrazněná rola místních orgánů v boji proti klimatickým změnám místní a regionální orgány eh, zodpovídají za 70 všech opatřeních a eh, pro snížení eh, změn a 90 opatření pro přizpůsobení se. Města a regiony jsou v čele tohoto boje. Od přijetí pařížské dochody zvyšuje se role místních a regionálních orgánů v loňském roce v Bonu jsme to pozorovali, eh, jednalo se o závazek eh, v rámci Talano a dialogu. A eh, místní a regionální orgány jsou významné v řízení těchto procesů. Nedávné cíle přijaté v rámci EU jsou kroky dopředu, ale stále nejsou na požadované úrovni pro dosažení cílů z Paříže. Eh, řádná spolupráce mezi místními a celostátními orgány eh, je nutná a eh, pro omezení nárůstu teploty pod 2 stupně nebo ještě pod 1,5 stupně je zásadní a my potřebujeme systém, E, příspěvků stanovených lokálně a regionálně a které budou dohromady tvořit národní příspěvky k tomuto procesu. A e, také přizpůsobování se změnám probíhá na místní úrovni, ale nedostává se e, těmto úrovním podpory, přestože toto mohou být nejdůležitější akce ze všeho, a které jaksi způsobí rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Také transparentní eh, rámec by měl obsahovat samostatnou kapitolu ohledně opatření pro zmírnění dopadů klimatických změn eh, dialog s Talanoa eh, má za cíl, aby nás bylo slyšet. A současně také zajišťujeme zpětnou vazbu pro to, aby do budoucna byla politika eh, podle toho tvořená. Ale chceme dialog, ne monolog, chceme oboustrannou komunikaci, abychom byli slyšet, ale také, aby se nám odpovídalo. Je potřeba aby i COP24 toto reflektovala. Spolupráce a inkluzivita patří do eh, tohoto procesu a je třeba jednat s demokraticky volenými zástupci na místní, regionální úrovni a s občanskou společností, a je potřeba hovořit jedním hlasem na COP24. Jako volení zástupci lidí na nejlokálnější úrovni jsme proto v dobré pozici. A konečně jako britský člen výboru regionu mohu říci, že Brexit, a já stále doufám, že žádný Brexit nebude, tak eh, v každém případě budeme nadále spolupracovat, abychom snižovali eh, změny klimatu a eh, doufáme, že Británie nezůstane pozadu protože e, sama o sobě Velká Británie nebude moci pokročit. Spolu s vámi máme daleko lepší šanci. Spojené království by mohlo EU opustit. Může opustit EU, ale nemůže opustit planetu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Máme ještě dva řečníky, ale poprosím je o stručnost, abychom se pak dostali k dalším bodům pořadu jednání, protože venku čekají hosté. Paní Věsněvská, děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Jsem velice ráda, že se klimatický summit letos koná v Katovicích v Polsku. Srdečně vás zvu do Slezska. Já tam teď pocházím a doufám, že přijedete a podíváte se, uvidíte, jak to tam vypadá s udržitelným rozvojem. Pařížské cíle všichni chápeme jako velký úspěch, ale jak k tomu vlastně došlo? No, až e, dokonce tam nebyla dekarbonizace vůbec napsaná, odkazovalo se, na roli lesů při neutralizaci emisí CO2 a proto polská vládní delegace byla tenkrát velice aktivní, třeba i Ministerstvo životního prostředí. A teď se dostáváme tedy k onomu návrhu usnesení, chcete, aby komise přišla se strategií bezemisního průmyslu. Pro mě je vůbec pochybné, zda to může fungovat. Nikdo nekopíruje naše řešení. To jsme zjistili a Říkám to ještě jednou, pařížské smlouvy, pařížské dohody byly možné v okamžiku, kdy se dekarbonizace vyškrtla. Z celosvětového pohledu mohu také říct, že ta bezemisní ekonomika, bude-li to dělat jenom EU, to nic moc k ničemu nebudu. Dnes emitujeme méně než 10 světových emisí CO2 a jednostranné omezování těch emisí prakticky nemá význam. A za třetí mohu říct, že toho cíle není možno dosáhnout bez velkých nákladů pro sociální a ekonomickou oblast, hlavně v některých částech Evropy. V Polsku, ve Slesku to přesně platí. Jak jsem řekla, těšíme se na vás, že k nám přijedete jako hosté ve smyslu pařížské dohody. V duchu této dohody přijdu s pozměňovacími návrhy. Chceme mít vyváženou situaci mezi emisemi a jejich vázáním nebo ukládáním to bychom měli sledovat tento cíl. A ještě jedna věc, paní předsedkyně. V Katovicích, kde se ten summit bude konat, a s tím parlament souhlasil s jednáním o energetické unii a proto si myslím, že můžeme takové řešení sledovat. Tedy těšíme se na vás v Katovicích. Děkuji. Máme tady už hosty pro další téma, tak poprosím další řečníky, aby byli opravdu velmi struční. Pan Meadows, můžete tady samozřejmě zůstat a ptát se, paní Gutelan také, nejenom vy. Takže teď prosím komise. Děkuji. Za prvé chci říct, že vítáme usnesení parlamentu ke Katovicím a tu debatu, jak probíhala dnes dopoledne. Je jasné z návrhu IPCC 1,5 stupně. Potřebujeme akci na všech úrovních a akci od všech, abychom toho dosáhli je vynikající nejenom, že máme to nařízení o klimatické akci, které vyšlo včera v oficiálním věstníku, dohody o obnovitelných zdrojích, energetické efektivity, to všechno ukazuje, že EU dělá, co se má dělat pro to, abychom měli rozumnou domácí legislativu. Jsem rád, že dnes ráno přišel s dalším usnesením, které se týká stability z našich zásob a zdrojů, ale nestačí, když bude něco dělat jenom Evropa. To je věc, kterou která je dobře známá. Pan eh, komisař Kaněte to dnes dopoledne řekl v rozhovoru s čínskými a kanadskými kolegy. Oni oba mají svůj vlastní, pracují na svém vlastním systému ocenění karbouhlíku. Je tedy jasné, že je potřeba udělat daleko, daleko víc a Pan komisař Kaněte spolupracuje s Kanadou, Čínou, což na vzniku té e, koalice velkých ambicí. Jak zmínil pan Leinen, zítra bude důležitá schůzka s paní Mogherini a zahrne mimo jiné i indického ministra zahraničí. Já jsem, my jsme, mít zástupci byli nedávno v Číně, kde jsme se podělili o své zkušenosti. Evropa se musí dělit o své zkušenosti, aby ostatní mohli také činit víc. My se připravujeme na COP, samozřejmě jde o to, aby se finalizovaly další body z Paříže, aby to bylo transparentní, srovnatelné. Na tom pracujeme, věnujeme se i finanční otázce, tak aby ta dohoda byla ošetřena i z této strany po Katovicích. Byla zmíněna další strategie a ten návrh té zprávy 1,5 stupně, tam je spoustu podobných věcí, jak jsme to viděli, co je třeba udělat, také akce, které budou provádět města, obce, jednotlivci. Je potřeba se dopracovat k tomu 1,5 stupni co nejblíž k tomu, co bude možná. Kolektivní ambice jsou zcela důležité a to je to, kde komise chce, aby ta kolektivní ambice byla ještě vyšší. Všechny sektory k tomu musí přispívat a když vezmu to, co říkal pan Líze o ICAO a pan ICAO, tak je jasné, my komisi o tom budeme informovat. Myslím, že členské státy také naslouchaly. Všechny sektory k tomu musí přispět. Parlament eh, jasně říká už roky. Ptali jste se, co se stane. Já mohu hovořit jenom za minulost. Eh, tam, kdy se přijímala mezinárodní pravidla a EU měla jinou legislativu, tak tam jsme měli procedurální výhradu, tak, aby byla uznána role parlamentu a rady, abychom změnili své právo. Normálně externí akce nemění naše právo bez souhlasu rady a parlamentu. Tak já chápu situaci, ale myslím, že poselství, které dnes vyslal parlament, byl, nezůstane nevyslyšeno. Jde pak o jednotlivé národní závazky. Pan Gerbrandy to zmínil prohlášení komisaře včera, že legislativa, na které jsme se shodli, by měla vést těm 45%. Myslím, že jsme na začátku procesu. A my OSN neřekneme dnes ani zítra nic nového. Ale tady se naznačuje, co by se mělo udělat s oporou naší legislativy. Říkám to ve vztahu k předchozímu bodu Evropský parlament a rada se podílí na našich rozhodnutí v tomto procesu. Děkuji vám. Well, thank you very much. Dobrá, tím končíme debatu na téma COP24. Teď eh, přivítám naše další hosty, pana doktora Erika Solheima, který je výkonným ředitelem programu OSN pro životní prostředí. Vy jste ve své funkci eh, zhruba dva roky, vstoupil jste do ní těsně poté, co byly přijaty závěry v Paříži, bojujete proti klimatickým změnám. My jsme vždycky chtěli mít eh, úzké vztahy se spojenými národy, s OSN. Čeká nás klimatický summit a my doufáme, že budeme pokračovat ve svých diskusích během tohoto roku, během na všech vysokých politických fórech v New Yorku v červenci, později také na COP24 v Katovicích. Pro nás je důležité, abychom měli perspektivu orgánů jako OSN, abychom věděli, jak to bude vypadat s tou klimatickou scénou. Dialog s Talanou by měl pokračovat. COP23 v tuto chvíli očekáváme ke konci roku další dokumenty. Očekáváme také publikaci IPCC 1,5 stupně. To bude zpráva, která by se měla objevit později na podzim. Co se týká financí, tak to je další důležitá věc. Uh, Jde tady o přechod ke globální cirkulární ekonomice, k oběhové ekonomice. My se velice těšíme na informace od vás. Tedy máte slovo, pane Solheime, prosím. Thank you so much. Děkuji. Jsem velmi rád, že mohu být v Evropském parlamentu, protože bez Evropy a Evropské unie by se nám nikdy nepodařilo vyřešit klimatické změny ani žádné jiné závažné potíže. To znamená, že jste skutečně velmi důležití, stojíte v centru našich snah a Evropská unie v podstatě eh, také čelí velkým výzvám. Musíme možná všichni změnit náš narrativ, eh, změnit náš způsob vyjadřování. V každém případě Evropská unie je v jádru všech snah. Bez, vy jste naprosto nepostradatelní a musíme tedy využít eh, potenciálu našich vzájemných vztahů i vztahů s dalšími partnery, ať už je to Čína nebo kdokoliv jiný my jsme tedy překročili určitý bod v lidské historii, nyní tedy eh, dodáváme do celosvětových energetických sítí více energie ze slunce než eh, z tradičních zdrojů, takže eh, směr je dobrý, ale tempo není dostatečné. Klimatické změny jsou velkou výzvou, to všichni víme. A Měli bychom tady přikročit ke konkrétnější části diskuze. Často je mi kladena jednoduchá otázka, jak je to s Donaldem Trumpem. Skutečností je, že v oblasti eh, klimatické je Trump méně důležitý, než by si lidé mysleli. Eh, Spojené státy v podstatě dodržují závazky z Paříže ne kvůli Bílému domu, ale kvůli různým společnostem ze soukromého sektoru, které se domnívají, že eh, naše kroky v oblasti boje proti klimatických, s klimatickým změnám jsou velmi důležité. Musíme si uvědomit, že ve Spojených státech je pětkrát více pracovních míst v oblasti solární energie než v oblasti uhlí, přesto neustále slýcháme, že nejvíce pracovních míst je v oblasti uhlí. Já si myslím, že to musíme osvětlit, že musíme postavit lidi nohama na zem, protože eh, lidé si musí uvědomit, eh, jak to ve skutečnosti je, že už nejde o uhlí, ale o slunce, ne kvůli ideologii, ale proto, že eh, solární energie je tedy velmi perspektivní. Toto je tedy eh, velmi perspektivní nebo velmi příznačný příklad solární energie je velmi konkurenceschopný schopná i ve vztahu k uhlí a zároveň tedy dokáže zlepšit životní podmínky lidí. Neustále slyšíme, že uhlí je levnější, ale tak to není. Já si myslím, že nyní už se to skutečně změnilo. A tady musíme využít tedy z občanské společnosti a soukromých společností, protože právě tito aktéři jsou zavázáni dodržovat eh, pařížské dohody, byť politická, politické vedení ne. Evropa je se v tom angažuje mnohem více, Čína také, byť to v Evropě možná není tak patrné ale Čína se tedy těmto snahám nebo těmto cílům přibližuje e, neuvěřitelným tempem. E, čínský e, prezident je tedy zavázán mm, dodržovat tyto cíle a právě otázky životního prostředí jsou jednou z hlavních priorit Číny v příštích letech vedle snižování chudoby a dalších témat znečištění eh, v Číně, například Pekingu, během třech nebo čtyřech uplynulých let eh, se snížilo o 30 až 40 eh, Znamená to, že vody i ovzduší jsou čistější, je to podobné jako v Evropě, ale trvalo to tam déle. To znamená, že můžeme být spokojení s tímto úspěchem, můžeme se tedy spolehnout na naše partnery. Musíme si uvědomit, že naši partneři to nedělají pro nás kvůli EU, ale že to dělají kvůli e, sobě samotným. My jsme tedy vedli klimatická jednání již v roce 2007 a tehdy jsme říkali, že musíme přesvědčit Čínu a Indie, aby něco udělala v rámci boje proti klimatu. E, oni tehdy e, nechápali, že to je důležité, ale museli jsme je o tom přesvědčit. To se úplně změnilo. Eh, například premiér eh, eh, řekl, že by bylo tedy zločinem vůči budoucím generacím, pokud, pokud bychom tedy nejednali e, nyní, ale pokud bychom to nechali do budoucna. Je to tedy úplně jiné než ve Spojených státech. Čína a Indie jsou tedy nejdůležitějšími partnery Evropské unie. Jednají, čekají nás jednání v Katovicích. Evropská unie tedy se bude snažit o to, aby to byla jednání úspěšná. V každém případě je to důležitá akce. Já tedy nebudu eh, zmiňovat detaily sdělení, která se tam mají eh, přijmout. Dovolte mi, abych o tom hovořil trochu obecněji, protože ono v posledku nejde o konkrétní formulaci těch textů, ale jde spíše o ten ekonomický a politický systém. To rozhodne o tom, jestli tedy v boji proti klimatickým změnám budeme úspěšní nebo ne. Jak už jsem řekl, musíme změnit narrativ, protože narrativ byl tedy pro mnoho lidí přesvědčivý, ale nepodařilo se nám eh, zařídit to, aby se klimatické změny staly tématem běžné diskuze běžných lidí. Proč tomu tak je? Jedním z, důvodem, z důvodů je to, že možná o tom někdy hovoříme příliš složitě, takže obyčejní lidé to nedokážou přesně pochopit. Eh, například Arnold Schwarzenegger řekl, že když chce přesvědčit svoje eh, voliče, tak musí být, mluvit eh, zajímavě a jednoduše. Já tedy Um, se mohu zamyslet nad tím, jak Iowa tedy může uh, profitovat z tohoto boje uh, proti klimatickým změnám. V každém případě tedy musíme hovořit jazykem, který je pro lidi srozumitelný. Musíme vynechat všechny ty zkratky, které používáme a zároveň musíme jasně zdůrazňovat, že boj proti klimatickým změnám je také příležitostí pro eh, podniky, eh, pro vytváření pracovních míst. To znamená, že tady mohou vzniknout místa, která budou čistší, která budou i lépe placená. To znamená, že boj proti klimatickým změnám je, může být zpět s hospodářskou prosperitou. O tom se často eh, nehovoří, hovoří se spíše o abstraktních klimatických mm, záležitostech, ale eh, my eh, můžeme například hovořit i o tom, že solární energii můžeme používat k pohánění různých vodních čerpadel. Můžeme například dovést elektrický elektřinu do všech vzdálených vesnic. E, nyní už je to tak, že všechny vesnice v Indii jsou připojeny k síti. Netýká se to každé domácnosti, ale každé vesnice. Je to velký úspěch a e, z části je to zásluhou tedy solární energie. Eh, v jižní Indii je první solární letiště na světě, kterým ročně projde 10 milionů cestujících. To znamená, že to není malé letiště a je stoprocentně poháněno nebo napájeno solární energií. Ta solární energie je nejlevnější a také je velmi dobrá z hlediska znečištění životního prostředí. Je to dobré pro všechny, pro vytváření pracovních míst, pro akcionáře. To znamená, že situace je v podstatě pozitivní pro všechny strany. To znamená, že musíme změnit náš způsob vyjadřování, musíme zdůrazňovat jednoznačně pozitivní vztah eh, s hospodářstvím. Eh, někdy o klimatických změnách hovoříme spíše v negativním slova smyslu, eh, v tom, tedy zmiňujeme negativní důsledky toho, když nebudeme dostatečně aktivní, ale my si musíme uvědomit, že klimatické změny jsou také pozitivní příležitostí pro naše hospodářství. Můžeme tedy vytvářet čistší pracovní místa, můžeme bojovat proti extrémní chudobě, můžeme zvyšovat náš blahobyt. To znamená, že pokud se nám podaří vtělit všechny tyto věci do našeho narrativu, tak budeme úspěšní a zároveň mm, se v tom angažují i zdravotnické organizace. Znečištění už není nejvíš, nejčastější příčinou úmrtí. E, to je e, často tedy dáno tím, že se e, podařilo snížit míru výskytu různých chorob, ale pokud se na, nám podaří snížit znečištění, tak se nám podaří také lépe bojovat proti klimatickým změnám. A v mnoha městech je tedy silné hnutí, které se snaží právě o e, snížení e, znečištění. Já tedy navrhuji, abychom našli lepší narrativ, abychom tedy hovořili lépe než v minulosti, abychom byli pozitivnější, abychom e, náš jazyk přiblížili občanům, abychom se soustředili také na eh, boj proti znečištění. A nyní mi dovolte, abych pohovořil o těch hlavních oblastech, ve kterých se musíme angažovat, pokud chceme bojovat proti klimatickým změnám. Prvním je energetika. Potřebujeme energetickou transformaci, která již začala, ale která bohužel postupuje příliš pomalu. V roce 2017 jsme tedy poprvé vyrobili více elektrické energie ze solárních zdrojů než z dalších zdrojů zdrojů, ale musíme tedy tuto energetickou transformaci uspíšit. 50 eh, této změny eh, vzniklo tedy v Číně. Další velká část je tedy zásluhou Indie, to znamená, že Evropa má v těchto dvou eh, zemích velké spojence. Eh, důležitou eh, změnou v energetickém mixu prošlo také Dánsko nebo Německo. To znamená, že jsme na správné cestě, ale musíme ty eh, změny urychlit. Spojené království bylo lídrem průmyslové energie a, e, revoluce pardon, a nyní tedy opustilo uhlí. Eh, v tuto chvíli už tedy uhlí představuje pouze 2 britského energetického mixu a do budoucna by to mělo zmizet úplně. To znamená, že to je velký úspěch. Eh, a pokud to jde tedy ve, spojených, eh, ve Spojeném království, tak to jde i jinde. ve Spojeném království se využívá například zemní plyn a mix dalších zdrojů energie. Je tu tedy celá řada zemí, které jdou pozitivním příkladem a my bychom se měli postarat o to, aby se eh, tím eh, nechali inspirovat i další části světa a abychom postupovali rychleji. Důležitou oblastí je chlazení. To, znam, to znamená, že podstatnou část energie spotřebováváme právě na chlazení. E, pojišťovny v Norsku zavedli velmi progresivní model a řekli mi, že dokud e, ta teplota v Norsku je minus 5 stupňů, e, tak jde tak jde spíše o chlazení než o topení. Proč tomu tak je? Protože všechna zařízení eh, v domě eh, produkují energii, i samotní obyvatelé těch domů produkují energii, to znamená, že musíme eh, chladit, byť je venku pod nulou. A v Indii, já jsem tam byl před dvěma týdny, tam bylo 45 stupňů a střední třída zkrátka eh, bude chtít chlazení, zatím je to vzácné mít klimatizaci, ale eh, my si musíme uvědomit, že jak poroste životní úroveň v Indii, tak mnohem více lidí bude chtít svoje domy klimatizovat. To znamená, že na to by bylo potřeba tedy obrovské množství energie, abychom mohli tu klimatizaci poskytnout. V každém případě ty technologie jsou k dispozici, eh, jsou tu e- technologie, které tedy dokážou vyrobit vel, velmi eh, energii velmi účinně. Máme tady partnery, jako je například Mezinárodní energetická agentura, která se zabývá právě způsobem eh, chlazení. Je to Aliance pro čisté chlazení. Já bych rád připomněl Montrealský eh, protokol, který je také relevantní. Nám se podařilo tedy eh, se v těchto oblastech angažovat velmi úspěšným způsobem. Podařilo se nám tedy Eh, potírat eh, negativní dopady do budoucna eh, bychom tedy chtěli, aby chladící technologie tedy neměly tolik negativních dopadů. Další fází bude to, že zajistíme, aby ty technologie, které budeme používat, byly mnohem účinnější z hlediska spotřeby energie já si myslím, že eh, pokud by chlazení bylo technologicky účinné, tak by se nám podařilo snížit oteplování planety o půl stupně. To je velmi důležitý poznatek, pokud se nám tedy podaří v Evropě opustit eh, ten tradiční způsob chlazení. Energetika je tedy první oblastí, ve, na kterou se musíme v Katovicích zaměřit, ale především je důležité, abychom přijali naprosto konkrétní kroky v našem reálném životě. A nejenom v Evropě, ale i ve zbytku světa. Na, ve Francii v, byl jsem na zahájení celosvětové aliance, byli tam zástupci z celého světa a to je veliká příležitost ehm, dostat eh, solární energii eh, do eh, mixu na pozici, kterou si zaslouží například země v Africe a podobně, kde nejsou stále přenosové soustavy, tak tam je to například významné řešení Afrika může využívat solární energii, aniž by musela nejprve projít cestou uhlí, potom plynu a, a teprve poté obnovitelných zdrojů. Takže energie je kritický sektor. Další kritický sektor je využití půdy a lesnictví 30 klimatických změn způsob, je způsobeno negativními dopady eh, kácení eh, lesů a zemědělství a a e, mm, vysoušení mokšat a e, o tom se e, hovořilo například mezi oběma Kongy, že tam je množství uhlíku, který odpovídá celoročním což jsou rašeliniště, která bývají Ehm, po řadu let jaksi kultivována a mm, mm, přitom mají takovou roli. Tato rašeliniště, ehm, jestliže jednou budou vypálená, tak to bude mm, opravdu vážné. Evropská unie není ehm, partnerem, ale je to v opravdu velmi vzdálené části Konga, tedy obou eh, Kong a toto je třeba Indonésie, která má daleko více zkušeností eh, v oblasti hospodaření s rašeliništi, tak tam eh, jim mohou pomoci Evropská unie také. A politika v této oblasti pomáhá. Brazílie omezila rychlost odlesňování mezi 70 a 80 procenty. Někteří kritici říkají, že ono se to zase zvýší. Mm, ono ten rychlý pokles odlesňování před pár lety, potom byl následován mírným nárůstem deforestace, ale nyní eh, ta deforestace opět klesá. Upřímně myslím, že to je obrovský výsledek. Eh, je to výsledek eh, politiky a, a krize a, Eh, nikdo samozřejmě neví, kdo bude zvolen v říjnu ve volbách a politický boj eh, jak si eh, zatím tam pokračuje a obě hm, jaksi politické, politická křídla, levice i pravice se zaměřují v kampani na problematiku odlesňování a to je dobrý signál. Není to žádná záruka do budoucna, ale Brazílie je největším lesním státem na světě, hm, takže je to důležité. Dále Indonésie, E, přijala všechny zákony, které jsme chtěli, ani Greenpeace tam nenajdou skvrnu na jejich legislativě. Všechno prošlo parlamentem velkou většinou, vláda se s tím stotožnila, všechny velké firmy v Indonésii a v Singapuru a všechny e, dřevařské firmy a podobně chtějí zastavit odlesňování. Čili politika je super, ale e, stejně dál odlesňování pokračuje. Proč? Myslím, že především proto, že na té místní úrovni je eh, velmi malá motivace k aplikaci eh, v eh, legislativy v terénu. Guvernéři chtějí být zvoleni, a, mm, ale potom dost dávají koncese pro firmy a když chtějí být znovu zvoleni, tak v podstatě eh, je pro ně výhodnější, když je volí ti, kteří se podílejí na odlesňování půdy. Takže naše reakce by měla být taková, že silně musíme povzbudit vládu v aplikaci eh, zákonů a současně změnit místní ekonomiku tak, aby obyvatelé měli užitek zbránění a chránění eh, lesa a pak teprve to budou dělat. Zkušenosti všude ve světě ukazují, že místní lidé, eh, kde mají, jsou, mají motivaci místní lidé chránit ty parky a podobně, tak tam je to potom nejúčinnější. V Brazílii to bylo velmi úspěšně, kde různé indiánské kmeny dostaly za úkol ochranu lesa. A Dále existují velké plány velkých evropských investorů, mm, financované velkými evropskými bankami ve spolupráci s námi a jinými sílami, činí velké investiční plány do udržitelného zemědělství v Indonésii a v Indii. Cílem je zajistit, aby e, farmáři, kteří e, pěstují e, palmy, měli užitek z jiného typu Eh, aktivit, protože eh, je tam velký potenciál pro zlepšení eh, situace, ale kombinace toho, kdy stát implementuje vlastní zákony a místní ekonomika má užitek ze změny, to je nejúčinnější a Evropská unie právě může poskytnout zdroje a pomoc eh, především soukromé peníze, soukromé investice, i když eh, částečně eh, veřejné prostředky také mohou pomoci. Další významný zdroj prostředků na, do budoucna je obchodování s povolenkami v tom plánu pod roku 2020, hm, což je fantastické jestli jeden, jedno odvětví poroste do budoucna, nepamatuju si ty čísla, bude to možná 1,3 ehm, miliardy, to, to jsou to je letecký průmysl, 4 miliony Číňanů v tomto odvětví pracuje, ale pořád 900 milionů nikoli, čili tam je velmi rychlý nárůst letového provozu a je to oblast, kde se točí mnoho peněz. A e, e, to se e, Eh, ono totiž eh, samozřejmě nemůžete obchody naplnit eh, gorilami a fotografiemi pralesa, mm, takže mm, to samozřejmě není tak mm, účinné, ale je potřeba ty prostředky využívat na velké, velké změny, nejenom malé projekty. A konečně plasty. To je světová agenda, to je v současné době hlavní problém světa. Už došlo k velkému pokroku. Eh, evropská strategie na plasty eh, je významným krokem eh, se snahou do roku 2022 přestat užívat plasty. A samozřejmě uh, už nebude kam se schovat. Například v britském parlamentu Joe může vystoupit a něco říci, že prostě tam to, to nejde, nebo ve francouzském parlamentu. Eh, v tomto smyslu, že nebude kam se schovat, prostě eh, chce celá Evropa mířit tímto směrem. To souvisí také s klimatickými změnami, protože oběhová ekonomika, znovu, eh, další používání starších výrobků, to všechno je pozitivní pro planetu a všechny ty plasty, které eh, používáme, se musí recyklovat. A nevím, jestli nutně potřebujete tyto plastové lahve v Evropském parlamentu. Možná byste mohli eh, zahájit eh, využívání eh, vrát, vrát, zálohovaných lahví. A my už jsme začali, ano, ano. Voda například ty, ta pítka na chodbě, to je výborné, můžou se tam ty lahve znovu plnit a hm, takže to můžeme takto změnit. To je taky součást klimatických změn. A konečně souvislost mezi eh, klimatem a biodiverzitou, ochranou přírody 2022 bude v Pekingu eh, konference na toto téma biodiverzita a ochrana eh, životního a přírody a to bude podobně jako v Paříži. Tam bude eh, komisař Timmermans a čínští představitelé a to by mohla být významná akce, eh, která by mohla eh, právě být posunem a Evropa tam chce Ehm, mm, pomoci ehm, ze strany eh, Washingtonu tam příliš iniciativy nevidíme, ale Evropa je, je v tomto směru velmi eh, vepředu. Děkuji. Děkuji vám za tuto velice obsahlou informaci. My máme v této oblasti společné zájmy, takže kolegové, teď dostanete slovo. Pan Leinen, pan Gebrandy. První pan Leinen. Eriko, my se známe už dlouho, takže gratuluji. Myslím, že to je opravdu špička, co děláte. A Spojené národy vždycky měly skvělé ředitele v téhle oblasti, ať to byl kolega Steiner nebo teď vy, takže gratuluji. Je na místě, aby UNEP se stal agenturou Spojených národů. Ale zmínil jste ty hlavní věci, které nám všem dělají starosti, které se týkají budoucnosti naší existence na planetě. A ten narrativ je opravdu velice důležité. To je důležité. Planeta bez znečištění. To potřebujeme stejně jako narrativ, který pochopí každý v každém regionu, v každé vesnici, protože to bude pro ně dobré. Ale abych to vzala stručně. Všechno je příliš pomalé. My jsme diskutovali o rezoluci pro Katovici dnes dopoledne. Zase jsme si stěžovali, že je to všechno příliš pomalé. Ano, technologie tu jsou, ale někdy drhne financování těch aktivit ty, to zelené financování. Možná byste k tomu mohl něco říct. Na světě je tolik peněz, tak jak zlepšit to zelené financování? A druhá poznámka se týká adaptace. Žiju nedaleko od Lucemburska, nedávno tam bylo tur- tornádo. V krátké době, hned třikrát za sebou, došlo, dotklo se to tří vesnic. Řekl bych, to je něco pro vás. Vidíme zásadní změny. Co tedy v UNEP s tím děláte? Vzal jsem to stručně, aby se dostalo času na další kolega. Teď pan Balčo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se to pokusím vzít velmi stručně. Nemáme hodně času. První otázka. Co se týká pařížské klimatické dohody, tak e, jsou tam právně závazné povinnosti. To se nám prodávalo jako velký výsledek, ale pan Gerbrandy říká, že to úplně právně závazné vlastně není. Zeptal jsem se pana Kaněteho a ptal jsem se na toto. Jak e, můžeme povolat k odpovědnosti Spojené státy. Prezident Obama přijal jisté závazky a jak teď tedy můžeme Spojené státy americké povolat k odpovědnosti? To přece není možné. Druhá věc, mnoho lidí, kteří má mnoho povinností v klimatu, si myslí, že dva stupně je příliš málo. My zodpovídáme za 10% emisí. Kdyby eh, z EU dělala to, co je nutné pro 1,5 stupně, tak si nejsme vědomi odpovědnosti členských států, protože ty musí respektovat i další věci nejenom ekologii, ale i sociální a další dopady. Já si myslím, že kdybychom dosáhli těch dvou stupňů, tak jsme už přispěli, čím jsme měli a mělo by to globálně stačit. A ještě jedna věc. Je zajímavé, co tady pan ředitel řekl. Musíme o klimatu a jeho ochraně hovořit pozitivně. Ne pořád jenom o odpovědnosti a ty hororové scénáře, ale musíme být pozitivní. Obecně to je pravda, ale zároveň se nesmíme nechat ukolébat nějakými iluzemi. Když budeme všude ukazovat eh, eh, filmy, jak je to krásné, tam to solární letiště v Jižní Indii, když to budeme stále opakovat a říkat, jak skvěle fungují větrné elektrárny, tak to je falešná iluze, protože existují prostě reálná fakta, která nezměníte. Ano, v Jižní Indii svítí slunce, v severní Evropě fouká vítr, ale ne všechny technologie se dají používat všude a není dobře budit nějaké iluze. Já, ještě jedna věc, já si Německa velmi vážím za jejich přístup k obnovitelným zdrojům, ale my všichni víme, že staví hodně e, větrných elektráren, protože to potřebuje i jejich ekonomika. Pan Gerbrandy? Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Solheime, že jste přišel. Naslouchal jsem s velkým e, zájmem tomu, co jste vyprávěl o tom, co se právě dělá. Po právu se soustředíte na klimatické změny a já s vámi zcela souhlasím, že je třeba hledat a nacházet technologická řešení pro toto oblast. Naprosto s vámi souhlasím, to, co jste říkal, je pravda. Ale přesto mám dvě otázky. Začal jste tím, že jste zmínil Trumpa, ale já si myslím, že Trump není příčinou problému Spojených států. On je výsledek nějakého širšího pohybu. Něco podobného zažíváme v Evropě i jiných částech světa. V podstatě nejsme schopni čelit těm velkým klimatickým nebo ekologickým změnám, které, s kterými jsme konfrontováni, ale je třeba se tomu věnovat, je třeba hledat politická řešení, taková rychlá, krátkodobá, Takže co můžeme udělat s tímhle problémem? Protože to si myslím, že je velký problém a mohlo by to vést k závěru, že demokracie, jaký teď máme, není schopna řešit takovéto velké problémy, jako jsou klimatické změny, biodiverzita a tak dále. Já si myslím, že potřebujeme demokracii, ale jak to můžeme dělat eh, tak, aby většina lidí stále věřila naší dlouhodobé agentě? To byla první otázka. A druhá, Hovořil jste i o té tiché krizi, jako je deforestace a ztráta biodiverzity. Zdá se, jako bychom zapomínali na ten velký problém ztráty biodiverzity. Já se obávám, že lidstvo může vyhladovět eh, v důsledku ztráty biodiverzity dřív, než se projeví plně ty klimatické změny. Vím, že TBD na tom pracuje, a máte pravdu, že eh, kop v Číně v roce 2020 bude zásadní. Stále roste populace, to je ten takzvaný slon v místnosti. Hlavně v Africe, když se podíváte na tu předpokládanou míru růstu populace, tak to je v podstatě marný boj. Můžeme dělat všechno, co teď děláme. Klimatické změny, jak jsem řekl, doufám, že najdeme technická řešení, ale co všechny ty další věci, s nimiž se hodláme srovnat, biodiverzita, deforestace. Když se podíváte na ohromný růst populace třeba v Nigerii a v jiných částech Afriky, tak opravdu potřebujeme politiku, jak se popasovat s tímhle. Musíme zastavit růst populace v té míře, jak teď populace roste a jak pravděpodobně poroste v příštích dekádách. Je to politické tabu, to vím, ale je to věc, kterou musíme aspoň zmínit nebo řešit. To je má druhá otázka. Co tady může OSN udělat? Děkuji, pan Ek. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Solheime, za skvělý přehled. Mám dvě, tři otázky. Tedy suma sumárum, vaše prezentace mi přišla tak, že víceméně ukazujete pozitivní obrázek situace, i tomu, jak jsou politicky nastavené výhybky, jak zvládnout klimatické změny. Ale pak mi prosím vysvětlete, proč rok za rokem posloucháme, jak bylo dosaze, dosaženo nového rekordu v oblasti CO2, aspoň já to tak čtu ve zprávách. První věc. Druhá, teď jste hovořil hlavně o energii, Využi- hovořil jste i o využívání půdy, ale nezmínil jste až tak moc zemědělství. Já bych tady chtěl odkázat na zprávu OSN od panda Henninga Steinfelda, který se týká eh, zemědělských zvířat, to je v podstatě Damoklův meč nad našimi hlavami, protože FAO předpovídá do roku 2050 zdvojnásobení produkce masa a ten, ta zpráva od pana Steinfelda přispěla k výsledku, dospěla k závěru, že dnes už 18,2 ekvivalentu CO2 je způsobeno globálním zemědělstvím, respektive produkcí masa. Tedy, jak se k tomu postavit? Čína učinila správné kroky při tom posledním zasedání Lidového kongresu, tam zaznělo, že by Čína chtěla eh, omezit denní spotřebu masa na 4, o 45 až 75 gramů na osobu a den, ale na to nereaguje ani Evropa, ani, Evro, ani Amerika, ani jiné části světa na toto zásadní čínské snížení spotřeby masa. Tedy ten problém globální produkce masa vy jste nezmínil a mě by zajímalo, co byste mi na to řekl. A možná ještě jedna věc. Hovořil jste o biodiverzitě a odlesňování, o ztrátě biodiverzity a odlesňování. Já jsem členem delegace pro jihovýchodní Asii, já jsem Eh, tam nezaznamenal, že by chtěli zastavit odlesňování. Pochopil jsem, že ho chtějí zpomalit. V Jižní Americe jsem viděl zpomalování, ale přesto to odlesňování v těchto částech světa nadále pokračovat. A jak to zvládnout v realitě, by se muselo říct odlesňování důsledně zastavit. Děkuji. Thank you very much. Tak, teď dám slovo vám, pane Solheime, abyste komentoval to, co tady zaznělo. Spoustu otázek a velkých otázek. Pokusím se to vzít jedno za druhou. Nejdřív pan Leinen. Já bych preferoval, aby UNEP byl agenturou, ale nebudu do toho vkládat všechny své síly. Byla by to možná ztráta času. Myslím, že v realitě je ten rozdíl ne až tak velký. Mm, stále se hovoří o UNEP, málo kdo tomu rozumí. Eh, říkáme UN Environment. Tomu pak rozumí kde kdo lépe. Ale soustřeďme se ne na interní věci, ale na něco, co skutečně pomůže Evropě, Africe a dalším. Zelené finance to je naprosto zásadní věc, jde o velké peníze a velké peníze ve světě by se měly pohnout tím správným světem. Příliš jsme se soustředili na rozvojovou pomoc jak víte, já to podporuji, ale to jsou stále ještě malé peníze. I Afrika, subsaharská Afrika, tak to jsou prostě drobné. Jde třeba o situaci v Číně. E, lidé, kteří žijí na pobřeží, jsou stokrát bohatší, než byli jejich rodiče. To znamená, ta jde politika tím správným směrem a je třeba mobilizovat soukromý sektor, ale co jsme dělali v UN Environment, spolupracujeme s velkými sektory, abychom stanovili ty hlavní směrnice, pojišťovny, banky, banky v Evropě se k tomu přihlásily, pak Čínská obchodní a komerční banka. Jde o to, abychom se odklonili od té hnědé ekonomiky a šli směrem k té zelené. Máme tady tedy různé nástroje a je to naprosto zásadní věc. Máme partnery mezi velkými bankami, Rabobanka v Nizozemí, která přišla třeba s praktickými kroky těchto zelených investic a další se od ní mohou poučit. poučit. Pan Balče, nevím, zda bychom se neměli tak moc bavit o tom, co je a co není právně závazné, nevím, jakým způsobem donutit Spojené státy, aby aby plnili ty závazky, jde spíš o tu morální sílu, ale důležité je, že k těm klimatickým cílům se hlásí prakticky všechny státy, to znamená právně závazné by bylo samozřejmě vždycky lepší, ale morálně závazné může někdy stačit Hovořil jste o Německu, když cestuji po světě, vždycky vyprávím o Německu jako dobrém vzoru, když někdo říká, že je tady třeba ten rozpor mezi životním prostředím a ekonomikom, tak eh, na to nemusíte dlouho odpovědět a řeknete ne, Německo. Německo je pravděpodobně stát eh, na světě, který se nejvíc tomu věnuje když se podíváme na Spojené státy tak a na další pořadí zemí v světovém žebříčku, tak tady je opravdu Německo na špici. Také zaznělo Norsko. Možná my jsme na tom v Norsku ještě trochu lépe, ale uh, Eh, ta situace je asi způsobená tím, že je nás tak málo. Němců je 80 milionů a učinili opravdu mnoho zásadních eh, těch zelených rozhodnutí. A to díky té silné zelené straně občanské společnosti a díky faktu, že jak eh, že paní Merklová kdysi byla ministriní životního prostředí, stejně, dal, stejně tak pan Gabriel za SPD, to znamená, že oni mají navíc tu silnou zelenou stranu. No, jde o to, že v těch zelených eh, odvětvích se tvoří nová pracovní místa, je to spojeno s pracovní místa, ekonomický pokroj, ochrana životního prostředí, obnovitelné zdroje. Původně to přišlo z občanské společnosti, ale teď už je to mainstream v německé společnosti. Jsou z toho pracovní místa v těch malých rodinných firmách. Doufejme, že podobně na tom bude brzy i, i Čína Uvidíme, že tady nemusí ekonomický rozvoj a ochrana životního prostředí být v protikladu. No a pak, jestli to demokracie může zvládnout, no to je velká otázka. Bez pochyby demokracie je morálně nejrozvinutějším systémem na světě. Většina systémů s ním pracuje, ale velká otázka je, zda demokracie to může zvládnout. Uh, pokud ne, no tak jako Evropané ne, neuspějeme. Každého zajímá ten nejlepší systém, systém, který zajišťuje životní prostředí, zdraví, vzdělání, lepší život. Takže Evropa na to musí reagovat, reagovat kladně musíme říct, ano, demokracie to musí, může zvládnout. Když jsou lidé zoufalí, no tak to je negativní pohled na svět. Já málo kdy doporučuju knížku, ale když bych tak vám doporučil od Američana Stevena Pinkra, on to bere etapu po etapě a ukazuje, jak se situace ve světě zlepšuje oproti minulosti. Spoustu lidí si myslí, že dřív bylo všechno lepší, ale nepamat, pamatují si, že dřív byla průměrná délka života 29 let, než v Manchesteru a v Liverpoolu začali se starat o své pracovní podmínky, tak dřív to bylo opravdu 29, teď je to 71 celosvětový. Eh, ženy v Jižní Koreji se mohou dožít až 90 v průměru. Samozřejmě ne všechny, ale to znamená, je tady ohromný pokrok, což lidem často zůstává skryto, protože je to různá perspektiva. V Číně ten negativismus není. Je to evropský a severoamerický fenomén, protože lidé si myslí, že líp už bylo, ale v Číně jsou naopak ty vyhlídky na velký pokrok. musíme ten negativismus opustit a soustředit se na pozitivní věci. V životní prostředí je mnoho pozitivních věcí, řešíme ti věci. Dřív byl největší problém před 20-30 lety v životním prostředí v Evropě kyselý déšť. To je pryč. U nás je teď životní prostředí lepší, než bylo před průmyslovou revolucí. Před 100 lety jsme neměli v Norsku v řekách lososy v důsledku znečištění, které jsme měli z Británie a z Německa. To znečištění je pryč a lososy jsou zpátky ve všech našich velkých norských řekách. Přijďte si zalovit, je to tu pro vás. A měli bychom to oslavit. To jsou velké úspěchy a, a navnadíme se tím na další velké úspěchy růst populace. Já si nemyslím, že je to tabu. Měli bychom to, o tom diskutovat, ale realisticky. V tuto chvíli eh, máme růst populace hlavně v Africe a pak eh, v Jižní Asii. Ve všech ostatních částech světa velký populační nárůst není. Spíš vidíme, že ta klesá. Číně se už vrkolo, vrcholu docha, dosáhla a klesá to tam. V Japonsku to výrazně klesá. To znamená, je to hlavně problém v Africe a Jižní Asii. Je to hlavně hodně vážné v Sahelu, kde stále ženy mají v průměru 7 až 8 dětí, roste tam populace 3-4 to by mohl být potenciál pro další migranty, kteří si vydají na cestu. Je tam velice málo pracovních míst, velice nízká míra vzdělanosti a v budoucnosti tedy bude těch strašně moc dětí a to je neudržitelné. Důležité je, abychom ženy dostali do vzdělávacího procesu, a začne růst ekonomika, tak pak klesá populační nárůst. Bangladeš 2,3 až 2,4 desetiny dítěte na ženu v eh, Číně, také velký pokles. Asi si pamatujete, že Henry Kissinger hovořil o Bangladeši jako téměř o odstrašujícím případu v populačním růstu. Teď eh, tam je daleko lepší systém vzdělání, daleko lepší sociální systém a ten populační růst je stabilní. Vzdělávání žen, zlepšení situace žen a ekonomický růst je hlavní faktor pro omezení populační exploze. Ne všude v Africe to je problém, někde je ta populace stabilní, ale v některých zemích je to velký, velký problém, ale nemůžeme se jako Evropa oplotit, musíme se snažit eh, zlepšit pro životní situaci v Africe, v Africe, v sahelské, subsaharské Africe, v Sahelu můžete využít eh, solární energie. Tam to slunce svítí prakticky pořád, to znamená, o to se můžete opřít. Ale neříkejte, že růst populace je tabu, ale je to složitá věc. Teď to zemědělství. To je klíčová věc pro otázky klimatu a životní prostředí i pro biodiverzitu. Mnohé ztráty v oblasti biodiverzity jsou způsobeny zemědělstvím. Tady máme, tady máme iniciativu, která se týká hovězího a musíme se posunout k zemědělství, které nebude tak monokulturní. Jedna z nejzajímavějších věcí v Indii, v Andar Pradeshi, ve spolkovém státě, jsme se snažili transformovat tamní zemědělství na víc přirozený způsob. Máme 150 tisíc farmářů, které se toho účastní. To už není tedy experiment, je to hodně farmářů, ale mělo by jich být až 6 milionů. To je systém, který by se měl vrátit k přírodnímu zemědělství a zamezit nadměrnému užívání eh, hnojiv, pesticidů a dalších chemikálií. Ale je to zcela zásadní věc, kde je třeba a možno hodně udělat. Budeme potřebovat o hodně víc potravin, 5,2 miliard lidí se očekává, že se ještě narodí, budou na této planetě, ale stále ještě je spoustu lidí, kteří nevědí, co budou zítra jíst. Ne všichni mají čapaty i na zítra, takže bez pochyby ta produkce bude muset eh, růst, ale zároveň ten růst musí být udržitelný a ta produkce jak by smet. Děkuji, bylo to nadmíru zajímavé. Velmi vám děkujeme a doufám, že, jak jste naznačil, budeme mít možnost se setkat při jiných příležitostech, eh, vyměňovat si názory. To znamená, že já si velmi cením toho, že jste přišel do našeho výboru. Eh, přejeme vám hodně štěstí a doufejme, že naše společné aktivity tedy dospějou k dobrému závěru.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 you will have to restrict time. You have yes, Lavia for Florence and Lyman for Bonafé. Okay. So this was really interesting, but we are running a bit out of time. We still have two reports. Času není na zbyt, máme na pořadu dne ještě dvě zprávy a k dispozici máme 40 minut. To znamená, že já vás budu muset omezovat v délce řečnické doby. Za prvé rámec pro sledování oběhového hospodářství, Pojďme se do toho hned pustit. Za pana Florence bude hovořit pan Lavia. Děkuji, vážená paní předsedkyně, maximálně dvě minuty, dobře. Takže já zastupuji pana kolegu Karl Heinze Florence, který tu dnes nemůže být. Jak všichni víme, oběhové hospodářství je velmi komplexní záležitost, která e, zahrnuje celou, celý hodnotový řetězec a je velmi dynamický. A právě proto e, potřebujeme, aby se na tom podíleli političtí aktéři a také průmyslové podniky, tak abychom byli schopni splnit udržitelné ří, e, cíle. Monitor monitoring a e, rámec pro sledování je velmi důležitý, protože my musíme pochopit, jaká opatření e, přijímáme a jak jaký mají dopad. To znamená, že ten rámec pro sledování by nám měl umožnit zjistit, jestli se pohybujeme na té správné trajektory, jestli jdeme správným směrem, a nebo jestli musíme naši politiku změnit. V každém případě potřebujeme holistické indikátory. Komise dodala to, co slíbila, to znamená rámec pro sledování oběhového hospodářství, ale podle mého názoru tento eh, soubor indikátorů je možno považovat pouze za první pokus, za výchozí bod. Potřebujeme na tom ještě dále pracovat a trochu to přizpůsobit. Eh, tento názor také sdílí jiní kolegové. Očekoval, očekával bych, že eh, budeme lépe schopni schopni měřit pokrok eh, a účinek opatření v rámci akčního plánu pro oběhové hospodářství, který komise vydala. Ale vypadá to, že je pokryta pouze část toho akčního plánu. Soustředíme se hlavně na životní cyklus, na recyklaci. Eh, my musíme sledovat i fázi odpadu a e, tato část e, hodnotového řetězce musí být lépe zastoupena v těch indikátorech. Musíme se zaměřit také na energetickou účinnost prevence, e, užívání druhotných surovin, to to jsou tedy také důležité kroky, které nejsou v těch indikátorech dostatečně zohledněny. Potřebujeme tedy těch indikátorů více a potřebujeme, aby byly lepší. Na eh, Rád bych se zeptal komise, proč tam chybí to, co bylo navrženo eh, v minulé fázi. Je důležité, abychom zmínili i udržitelné cíle, cíle udržitelného rozvoje, především cíl 12. Mohli bychom k tomu vznést ještě další konkrétní dotazy, ale nechci se v tuto chvíli pouštět příliš do detailu. Rád bych vyzval komisi, aby revidovala svůj názor, návrh anebo alespoň eh, aktualizovala indikátory eh, právě proto, že je důležité, aby tady dobře fungovala spolupráce s parlamentem a se členskými státy, tak abychom dobře formulovali ukazatele pro oběhové hospodářství a také rámec pro sledování. Děkuji, pane Lavio. Děkuji vám za to, že jste tedy přečetl zprávu pana Karl, eh, Ka, Karla Heinze Florence a nyní pa, eh, pan Jo Leinen jménem paní Bonafe ano, jsem velmi rád, že mohu vyřídit příspěvek paní Bonafe. Domníváme se, že komise, nebo respektive práce komise, tedy vytvoření sady indikátorů, neodpovídá tomu, co potřebujeme. To znamená, rámci pro sledování, díky němuž bychom mohli pokrok měřit holistickým způsobem. To je ta nejdůležitější věc. Ano, je potřeba zdůraznit, že indikátory zvolené komisí se takřka výlučně eh, soustředí na vytváření odpadu a na recyklaci, což neodpovídá odpadové hierarchii, která by se měla zaměřit především na prevenci vzniku odpadu. Představené indikátory neberou v potaz potřebu měřit odpojení mezi, eh, nebo přerušení vazby mezi Eh, hospodářským růstem a spotřebou. Proto bychom se rádi zeptali komise, jak tedy do toho zahrnuje energetickou účinnost a jak chce tuto záležitost zapojit do rámce pro sledování. Kromě toho litujeme toho, že nebyly eh, zahrnuty indikátory pro účinné nakládání se zdroji. Nejsou tady ani indikátory, které by měřily eh, příspěvek oběhového hospodářství k cílům v oblasti dekarbonizace a opětovného užití, my potřebujeme také měřit synergické efekty mezi oběhovým hospodářstvím a dalšími politikami Evropské unie, ať už je to biohospodářství anebo politika soudržnosti. Rád bych tedy využila příležitosti a zeptala se komise, proč zatím nevytvořila indikátor, který by měřil eh, příspěvek EU eh, k ke splnění 12. Eh, cíle udržitelného rozvoje, to znamená zodpovědná spotřeba. Eh, myslím si, že komise by měla ve spolupráci se členskými státy navrhnout nějaké konkrétní kroky, abychom zlepšili kvalitu dat, která se sbírají. Zároveň žádáme komisi o to, aby předložila jasný harmonogram revize těchto indikátorů a aby tyto indikátory tedy doplnila o ty indikátory, které zatím postrádáme, které zatím chybí. Děkuji eh, paní, panu eh, Leinenovi za příspěvek paní Bonafé. Pan Demesmarker tu není. Kdo se k tomu chce chopit slova? Pokud nikdo, tak e, požádám m, mm, paní kolegyni eh, Ladeforec z komise, aby se chopila slova. Děkuji vám za tuto příležitost. Nejprve bych ráda řekla, že komise velmi vítá eh, zájem vašeho výboru o oběhové hospodářství a o rámec sledování. I my jsme toho názoru, že je to nadmíru důležitý nástroj. Rádi bychom výboru poděkovali za veškeré poznámky, návrhy a komentáře. Ráda bych zdůraznila, že i my jsme toho názoru, že přechod k objemovému hospodářství a sledování trendů jsou důležité věci a že tady musíme umožnit politikům, aby tedy eh, identifikovali do budoucna ty prioritní oblasti, eh, kde je potřeba, na které je potřeba se více zaměřit. Komise chtěla navrhnout velmi jednoduchý, efektivní rámec sledování. Snažili jsme se vytvořit rovnováhu mezi přílišnou složitostí a stručností, to znamená, že jsme postupovali selektivně. Nicméně naším cílem bylo i to, abychom pokryli veškeré čtyři eh, tématické oblasti akčního plánu pro oběhové hospodářství z roku 2015. A dovolte mi v tuto chvíli, abych konkrétně odpověděla na některé dotazy, které tu vznesly naši eh, kolegové z výboru. Několik otázek se týkali, týkalo toho, proč tedy není zahrnuto účinné nakládání se zdroji. Komise má za to, že materiálová produktivita eh, a produktivita z hlediska zdrojů je, jsou velmi důležité věci, ale my jsme se snažili do toho vnést rovnováhu to, znamená, že jsme se tedy rozhodli, že se budeme soustředit na udržitelnou spotřebu, konkurenceschopnost a inovace. Nicméně, tím, že jsme vytvořili tyto indikátory, tak jsme eh, vytvořili také dva srovnávací seznamy pro eh, suroviny a účinné nakládání s nimi. Já si myslím, že se to velmi dobře vzájemně doplňuje. A nyní se pojďme podívat na to, jak měříme tedy plnění eh, udržitelných cílů, cílů udržitelného rozvoje. Ráda bych poukázala, že čtyři indikátory, které jsme navrhli, se používají také při eh, sledování plnění cílů udržitelného rozvoje. Především se to týká cíle 11 a 12. A úplně na závěr, pokud jde o přerušení vztahu mezi růstem a spotřebou. Je pravda, že tedy máme několik indikátorů, které se týkají odpadu, ale podle našeho názoru je velmi důležité, abychom se na tuto oblast zaměřili a musíme se také soustředit na to, abychom získávali co možná nejlepší kvalitu dat. Snažíme se tedy navzájem oddělit HDP a spotřebu surovin a to vede k tomu, že tedy jsme schopni oba aspekty od sebe navzájem oddělit, což je důležité. Takže vám děkuji a velmi se těším na to, že tedy dospějeme společně k závěrečnému usnesení. Děkuji. Děkuji a tím tedy uzavírám tento bod našeho dnešního programu a dostáváme se k poslednímu bodu, to je limská choroba nebo borelioza. Máme tady před sebou návrh usnesení a já okamžitě předám slovo spolu eh, zpravodajům. Prvním z nich je Alois Petrle. Děkuji. Sám spoznal do nějaké míry. Já jsem se o této nemoci dozvěděl z první ruky sám. Takže s tím mám osobní zkušenost a je to poměrně složitá choroba a stává se čím dál větším problémem v Evropské unii. Velký počet lidí, eh, kteří se nakazili, roste a klimatické změny zřejmě přispěly k rychlejšímu šíření limské boreliozy. Je velice těžká eh, její diagnostika, to je jedna věc. A druhý aspekt je ten, že pacienti velmi dlouho často dlouho si mm, nejsou vědomi toho, že eh, mají boreliozu a čím dál více pacientů je léčeno na jiné choroby, aniž by věděli, že eh, mají boreliozu. To ukazuje situaci v Evropské unii v oblasti spolupráce. Máme určité praktiky, které, nebo praxi, která je spíš individuální, ale nemáme společný přístup. Takže potřebujeme situaci změnit eh, jako celá Evropská unie. Musíme využít eh, společně existující know-how, abychom eh, vytvořili jakési, jakási vodítka, jak k té nemoci přistupovat. Je potřeba navýšit financování, pro eh, rozvoj metod diagnostiky a léčby boreliozy. Eh, tady jsou významné především fondy na výzkum. Mnozí z nás jako spoluspravodajové, konkrétně osm spoluspravodajů, eh, k této otázce k ústnímu zodpovězení, kterou jsme položili Evropské komisi. A učinili jsme tak protože jsme přesvědčeni, že třeba klást větší důraz na společný přístup, protože to dlouhodobě by mohlo být užitečné pro mnoho pacientů, kteří žijí v Evropské unii. Je to, myslím, něco, co našim občanům dlužíme. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Petrle. A za paní Sirku, pan Tanasasu. Prosím. Děkuji. Já vám tady budu tlumočit eh, stanovisko kolegy Tečana Srbu ohledně tohoto vážného problému borelioza. Tato choroba, pokud není léčena, může být až smrtelná. Statistiky ukazují, že za posledních deset let počet případů boreliozy v Evropě vzrostl. Drobné věci pomohou prevenci, ale tyto preventivní kroky bohužel nejsou přijímány. Je potřeba dělat kampaně prevence, především v těch oblastech a pro ty lidi, kteří jsou nejvíce vystaveni této nemoci. Proto apelujeme na eh, komisi, aby naléhala na členské státy, aby takové kampaně eh, pořádaly. A taky je třeba zdůraznit, že neexistuje normalizovaný postup pro diagnostiku této nemoci. A testy, které se používají, nejsou vždy zcela přesné. Potřebujeme lepší koordinaci a výměnu osvědčené praxe mezi členskými státy v oblasti diagnostiky a léčby. Také doufám, že na začátku nového víceletého finančního rámce více prostředků bude alokováno na výzkum v této oblasti, na alternativní léčby a na přesnější testování. Právě Eh, rezistence na antibiotika je čím dál rozšířenější v Evropské unii a v současné době jediná možná léčba této nemoci je právě léčba antibiotiky. Takže na závěr dovolte mi, abych poděkoval všem kolegům, eh, kteří mm, se na tomto podíleli a děkuji jim za skvělou spolupráci. Děkuji. A nyní paní Višněvská. Děkuji borelioza je rostoucí problém v Evropě. Uvedu příklad Polska. A mohu říci, že od začátku 21. Eh, století počet diagnostikovaných případů vzrostl desetkrát. V celé Evropě může být až milion osob s tou, žijících s touto nemocí. Takže si myslím, že bychom opravdu mohli říci, že už je z toho epidemie, tichá epidemie, protože lidé, kteří se nakazili boreliozou, eh, mnohdy eh, zatím toto nezjistili, nebyla jim diagnostikována a Eh, jejich eh, zdravotní problémy nejsou dávány do souvislosti s boreliozou. Je to významné téma a doufáme, že výměna osvědčené praxe pomůže a že se najdou prostředky na podporu výzkumu, který by mohl vést k vytvoření efektivnějších metod léčby nemoci a včasné diagnostiky. Děkuji, paní Divazi. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já plně souhlasím s přístupem zpravodaje a kolegů, protože to je opravdu problém. V poslední době proběhla schůze eh, o infekcích a tam bylo mnoho e, demonstrantů před kongresem, protože oni mají pocit, že toto není uznáváno a je to opravdu nemoc, která je složitá. Toto doporučení je dobré. Co žádáme? Žádáme harmonizaci kritérií. Je potřeba, aby kritéria byla stejná ve všech zemích, protože jak hodnotit množství zasažených lidí? Hovoříme o 650 tisících až 850 tisících lidí v Evropě, ale je to zcela nepřesné, protože nemáme stejná kritéria. A pak je problém s diagnostikou. V současné době Eh, pacienti nevědí, protože ve Francii de- diagnostika užívá ELISA a Westernbok, jiní dělají i PCR, tedy genetické testování a další jiné typy diagnostiky. To by taky chtělo harmonizovat podle těch nejlepších. A dále léčba. Léčba Někteří jsou léčeni nějak, někteří antibiotiky, někteří říkají, že zase s antibiotiky se to nemá přehánět, protože pak vzniká rezistence a Vysoký úřad pro zdraví ve Francii říká, že se musí dávat antibiotika aspoň 28 dní a pak se uvidí, jestli se ta nemoc odstranila, nebo jaký byl, jaké jsou klinické výsledky. Takže myslím si, že to je opravdu role Evropy, vytvořit pracovní skupiny, e, zajistit, aby lidé pracovali společně v sítích, aby se harmonizovala kritéria, aby se zjistilo, která diagnostika hrazená z pojištění, protože někteří lidé jezdí do Švýcarska, aby se nechali diagnostikovat, ale to není hrazené, a potom e, financování výzkumu a podobně. Ale opravdu jsem překvapená, kolik lidí e, je nemocných, myslí si, že mají boreliozu, nevědí to a to je potřeba upřesnit, i když vím, že to není lehké. Omlouvám se. Paní Rýs má nyní slovo. Děkuji, to není problém. Jako všichni, eh, tady se setkáváme s desítkami a stovkami pacientů a proto mě mrzí, že toto téma, které je opravdu stěžení, se odkládá eh, až na konec programu a na konec schůze a podobně jako Michel ve Francii před třemi týdny jsem byla v Marš v Lucembursku na konferenci na vysoké úrovni s pacienty, evropskými experty, belgickými, lucemburskými z iniciativy organizace, která se v Belgii jmenuje Time for Lyme. A všechna tato združení v Belgii, v Evropě, všechny, jak si ostřižím zrakem sledují, co tady děláme, jak pokračí, jak Mm, dosahujeme pokroku, což je pro ně naprosto stěžení a chci pozdravit Lisi, která tady je, která chtěla přijít eh, se zúčastnit naší práce, přestože to pro ní bylo velmi obtížné a ona to bude tlumočit dál já si totiž myslím, a e, protože opravdu obdivuji jejich statečnost, e, velmi často narážejí na nepochopení tradičních praktických lékařů, kteří e, nechápou, co se děje a také ta nespolehlivost serologických testů, které jsou k dispozici na trhu, Milion pacientů v Evropě trpí limskou boreliozou často proto, že eh, je eh, kouslo klíště a nevědí o tom, často tím to začne, ono to třeba ani to, to kousnutí nebolí, nesvrbí velmi často a proto tady my máme text, který je velice ambiciozní, v článku 11 žádá, abychom šli dál v oblasti detekce a výslovně žádáme členské zdáty, protože je to v jejich kompetenci, aby se eh, využili využívali klinické testy šířeji, tak aby limská borelioza mohla být diagnostikována i tehdy, kdy serologické testy jsou negativní. A ještě stručně, vím, že máme málo času, ještě dva důležité body návrhu usnesení. Za prvé výzkum, body 3 a 4, Komise hraje aktivní roli, financuje už ve výši 16 milionů eh, včasné zjišťování bakterie nebo uvedení na trh nového spolehlivějšího testu a my žádáme, aby šla ještě dál v rámci devátého rámcového výzkumného programu, eh, čili dál a lépe i v oblasti financování a v oblasti spolupráce v sítích. A druhý významný bod, aby tato nemoc byla zahrnuta co nejdříve na evropský seznam eh, přenositelných chorob, to jsou body 14 a 15 našeho textu Evropská síť, která umožní pacientům využívat eh, silný a strukturovaný zdravotnický systém. Tady naše usnesení je vlastně první o limské borelioze, hovoří eh, o, je tu celá řada eh, akademických pracovišť, která se tomu nevěnují a my musíme, jak v zdravotnický výbor Evropského parlamentu, tak Ruská komise musíme eh, pomáhat pacientům a stát na jejich straně. Uh, Děkuji. Teď paní Dornano, prosím. Děkuji. Jako spoluspravodajka chci připomenout, že role Evropské komise by v této oblasti se měla omezit na publikování vodítek vycházejících z osvědčené praxe v Evropské unii, co se týče vzdělávání lékařů praktiků. Cílem je usnadnit žádnou diagnostiku a včasné zjištění limské boreliozy. Současně mohou být publikována vodítka, aby lépe informovala o míře spolehlivosti serologických testů a nekonvenční léčby nemoci. Eh, prostor pro zlepšení je možný v, pro zjišťování rozsahu eh, nejistoty lékařů, eh, která má dopad na pacienty a přeshraniční pohyb pacientů, kteří se snaží vyléčit limské boreliozy. Kromě toho komise by měla získat maximum informací o metodách detekce a, a, a Eh, aplikovaných léčbách, aniž by zasahovala do role státu. Komise může například povzbuzovat informační kampaně pro občany o rizicích chlimské boreliozy na základě kousnutí klíštětem a o tom, jak se eh, nemoc projevuje s odstupem v čase a s rozdílnými symptomy. Dále je třeba žádat komisi zcela transparentně, aby členské státy informovala o vědeckých eh, závěrech, které mm, e, jsou výsledkem mnoha milionových investic do výzkumu límské boreliozy a e, vytváření očkování. Potřebujeme e, vědět, zda prostředky byly řádně využité a to jsou tedy všechno myšlenky, které já vložím do svých pozměňovacích návrhů. Děkuji a nyní paní Godin. Děkuji. Těší mě, že náš výbor se konečně věnuje tomuto tématu limská borelioza zatím zůstala chudým přípodím, příbuzným epidemiologických iniciativ, takže je dobře, že nyní zahajujeme společnou úvahu pro to, abychom odpověděli eh, na potřeby pacientů. Šíření klíšťat a kousnutí klíštěte zodpovídá za rozsah této nemoci v Evropě. Hovoříme o milionu zjištěných případů. K tomu ještě se přidává nečinnost, nedostatek prostředků a nezájem veřejných eh, struktur o tuto nemoc. A to nestačí pro vysvětlení navýšení počtu případů eh, této nemoci. Eh, co se týče odpovědnosti, měli bychom se možná věnovat třeba poklesu počtu ptactva v Evropě, protože ptáci jsou přirozenými predátory klíšťat. V obecné využívání pesticidů eh, způsobilo snížení výskytu eh, potravy pro ptáky a eh, klíšťata nyní jsou také rezistentní a žijí v oblastech městských a jiných, kde dříve nebyly to je spojené s, také s určitou dezertifikací zdravotnictví v oblastech, které jsou limskou boreliozou zastižené. Přístup k detekci má být účinný a přijatelný a přístup k léčbě jsou zásadní. Mám pocit, že s touto nemocí sociální spravedlnost není dodržena. Zemědělci mají velký problém tuto nemoc nechat eh, uznat jako nemoc z povolání, eh, lékaři eh, bloudí a nevědí, mají nedostatek přesných informací a málo prostředků se dává na vyvinutí účinné léčby. Z těchto důvodů jsem spolupodepsala tuto otázku k ústnímu zodpovězení komisie a netrpělivě čekám na odpovědi, eh, abych je mohla tlumočit pacientům v mém volebním obvodě. Děkuji vám. Chce se vyjádřit ještě někdo další? Není tomu tak? Tak teď požádám komisi. Máte slovo, abyste reagovala, prosím. Děkuji vám za to, že váš výbor má zájem o toto důležité téma. Děkujeme i za ty otázky. Ano, opravdu je to velice velký problém. Je to infekce, kterou přednášejí klíšťata. Jsou tady velké problémy s nejistotou, co se týká příznaků, diagnozou, různé diagnostické metody v Evropě. Nemoc zatím se notifikuje pouze jenom v některých zemích EU a já bych eh, ráda informovala o novém eh, implementačním aktu, co se týká otázky přezraničních rizik. Jde o to, jak je to s přenosnými eh, chorobami, jde o to, aby byla klíčová definice a potom, aby ta choroba byla sledována. Toto rozhodnutí se týká nemocí, které se objevily eh, v poslední době, včetně této limské neuroboreliozy. Epidemiologické informace se budou sbírat systémem Evropského sbíru sběru dat a bude to předáváno do Evropského centra pro sběr dat a prevenci. Národní orgány by potom měly předávat informace a budou využívat standardizované definice a to umožní i evaluaci a hodnocení sledování rozvoje této nemoci. Jde o to, aby byly nadále využívány nejnovější vědecké informace, tak aby e, bylo možno vycházet z vědeckých informací Evropského centra. Co se týká dalších informací, jako zvyšování povědomí o této chorobě a další, tak e, se věnujeme tomuto centru. Jde o informační centra o limské borelioze a o zveřejňování nástrojů, informací o ochraně a prevenci. Jde o různé letáky a plakáty. Také pracujeme na rozvoji diagnostických metod a snažíme se mít um, dostatek relevantních informací o tomto tématu. Chtěla bych zmínit také oblast výzkumu. Tady bylo již několik projektů, které se věnují limské borelioze a komise se věnuje jak základnímu výzkumu, tak vývoji další léčby. Je to financováno z prostředků inovací pro inovace z roku 2017 a také v rámci Horizontu 2020 jsou na to finance. Některé z těchto projektů tady už byly zmíněny a pokud máte nějaké otázky, ráda vám na ně odpovím. Děkuji vám. Thank you very much. Then, uh, this Děkuji. Tím jsme se dostali na konec debaty. Lhouta pro předložení pozměňovacích návrhů 26. června 11 hodin. Hlasovat se bude v září. Děkuji vám, tím jsme na konci dnešní schůze. Děkuji a dobrou chuť.